Morten Messerschmidt, prosím. Tak, formand, og øh, jeg har glædet mig til debatten her. Det er dejligt, selvom tiden er lidt henskreven, at vi... Děkuji. Jsem rád, že se dnes koná tato rozprava, že se nám ji podařilo dostat na pořadne. Politika hospodářské soutěže je nesmírně důležitá. Je to klíčový prvek vnitřního trhu A je to jako tedy pravidla silničního provozu. Když nerespektujeme třeba červenou na semaforu, tak jsou z toho karamboly. A to tež je v rámci vnitřního trhu politika hospodářské soutěže. Bylo mi velkým potěšením pracovat se stínovými zpravodaji různých politických skupin a raduji se také eh, nad všemi kompromisy, které se nám eh, podař, kterých se nám podařilo dosáhnout, o kterých se bude hlasovat zítra. Je tu několik takových nečekaných eh, prvků, které bych chtěl na úvod vypíchnout. Takže předně, Evropský parlament si eh, bere, bere k srdci výzvu sociálního dumpingu. Není to jen eh, náhodou, je to skutečně přístup horizontální. Ať už eh, je politika, o níž hovoříme, jakákoliv, je to eh, naprosto přirozený, přirozený prvek, stejně jako je rovnost mezi muži a ženami. Třeba vezmeme si jako příklad leteckou dopravu. Několik členských států Evropské unie bylo vystaveno značnému tlaku a jejich zaměstnanci byli vystaveni naprosto nepředstavitelným, nepředstavitelným tlakům. Takže by bylo dobré najít nějakou formulaci přijatelnou pro všechny. Další prvek, který neexistoval předtím, to je tedy prvek, který je znám pod uh, přezdívkou LuxLeaks. A týká se to um, fiskální daňové politiky, kterou uh, používalo velkou vevodství Lucemburské na přilákání investorů. Myslím, že je potřeba potrhnout, že toto téma je zásadní. Je to téma, které má své místo v rámci hospodářské soutěže, dokonce exkluzivně spadá tedy do to, této oblasti. A já si myslím, že to může být základ pro příští um, politickou harmonizaci. Přejeme si, aby byly podmínky nastaveny rovně. Nemůžeme jistě harmonizovat úplně všechno, ale potřebujeme eh, daňovou politiku, která bude eh, jaksi zdravá. Další prvek, eh, který bude hrát také důležitou roli v našich volebních kampaních v našich zemích, je, jak se používají strukturální fondy. Jestliže používáme firmám, tak proto, abychom zlepšili jejich podmínky a ne, aby se stěhovala pracovní místa někam jinam, aby docházelo k delokalizaci. Jsem rád, že ve všech eh, odvětvích, kde občané žádají proaktivnější přístup, se nám podařilo formulace upřesnit. Třeba eh, u, pokud je o směrnici liberalizace trhu s energií, tak nemůžeme eh, dosáhnout všech přínosů, pokud nevytvoříme k tomu základy. To též platí i pro eh, digitální vnitřní trh a k tomu hodně přispěl výbor IMCO. A když už hovoříme o eh, digitální sféře, tak je to jeden aktér, který hrál velmi významnou roli a tím je Google. Já chci poděkovat všem, zejména vám, pane Tremoza, za vaši pomoc, za váš příspěvek, za vaši podporu v této oblasti. Jsem rád, že se nám podařilo najít eh, k této věci kompromis. A pak ještě eh, chci zdůraznit dalších eh, pár věcí. Ne, že bychom chtěli pranířovat Google, ale jsou tu jednání, která se táhnou čtyři roky, komise přijímá jednu iniciativu za druhou bez výsledku. Takže ne, my nechceme na ně ukazovat prstem, nechceme je pranířovat, ale nemůžeme eh, akceptovat tuto situaci. Komise musí eh, prostě stanovit rozumné lhuty pro nalezení eh, skutečného řešení a myslím, že zítra velkou většinou, doufám, přejmeme tuto zprávu. A teraz o... Děkuji a teď dám eh, slovo za Evropskou komisi paní komisařce eh, Vestager, eh, rožce ze stejné země jako pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych samozřejmě chtěl poděkovat panu zpravodajovi a také stínovým zpravodajům, jakož i paní Kalas, která mm, mm, dělala eh, stanovisko pro eh, výbor IMCO. Myslím si, že se jedná eh, o velice solidní kus práce. No, opakují se zde ty hodnoty a, a ta velice dobrá platforma pro naší konkurenční politiky, ale také se zde poukazuje na některé ty velmi důležité sektory, o kterých se v současnosti bavíme. Pokud je o ty hodnoty a ty základy, naší konkurenční politiky, tak tam si myslím, že je velice důležité, jak se zdůrazňuje, jak je konkurenceschopnost součást naší politiky. Abychom eh, zabránili velké eh, koncentraci kapitálu, abychom eh, se postarali o to, aby nadaní, iniciativní a ti ochotní se prosadit to opravdu mohli učinit na otevřeném trhu. Myslím, že je důležité zdůraznit, jak to v té zprávě je, že v době krize by pravidla hospodářské soutěže neměla být eh, povolena. Naopak chceme udržet eh, své trhy otevřené tak, aby všichni měli eh, rovnou příležitost. A jak právě zmínil pan zpravodaj, politika hospodářské soutěže je velice důležitým nástrojem k dosažení celé řady cílů. Ať už je to energetická unie, digitální jednotný trh, nebo eh, kapitální, eh, trhy kapitálové. Víme to eh, spoustu, o čem bychom se mohli, o, o, o, bychom se mohli podělit. Já se dnes těším na vyslechnutí debaty a na spolupráci s Evropským parlamentem v, při nadcházející práci. Změním tři velmi prioritní oblasti. Za prvé energetická unie. Cíle jsou poměrně jednoduché nezávislost, nezávislá bezpečná a, a levná a udržitelná dodávka je důležité, abychom implementovali už stávající legislativu. Potom budeme mít slušný základ, na kterém budeme moci vybudovat energetickou unii. Potom úloha na hospodářské politiky je mimo jiné sledovat energetické firmy, které znovu obnovují bariéry na vnitřním energetickém trhu. Musíme se postarat o to, aby firmy nemohly unikat před eh, konkurencí. U jednotného digitálního trhu eh, je samozřejmě, že potřebujeme jednotný trh, protože máme velice nacionalizované trhy v současné době a eh, platí za to samozřejmě spotřebitelé a malé podniky. Musíme se postarat o to, abychom podpořili plnohodnotnou konkurenci a aby technika, technologie se opravdu dostávaly k občanům. Konkurence opravdu pomůže našim malým eh, eh, společnostem, firmám, aby eh, se staly vyzývateli etablovaných hráčů. A v neposlední řadě daňová spravedlnost a transparentnost spolupracovat nebo používat daně jako nástroj soutěže ano, ale je třeba to dělat otevřeně, transparentně, aby se daňová politika nepoužívala k nekalé soutěži. Velice se těším na dnešní debatu. Myslím si, že je to součást eh, pracovního vztahu průběžného s mezi parlamentem a komisí. Eh, děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. A teď eh, poprosím, aby si slovo vzal představitel, vý, představitelka výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele paní Kalas. Děkuji vám. Děkuji e, vám, komisař že jste o hodnotách, na nich je založena politika hospodářské soutěže, svoboda a rovné podmínky pro všechny. Na to se často zapomíná. Děkuji e, také e, za skvělou zprávu panu zpravodaji. Jakožto zpravodajka pro zprávu IMCO jsem ráda, že důležité prvky z té mé vlastní zprávy tu jsou. To znamená například e, rovnost při udělování zakázek, e, podpora, rovnost malých pro malé a střední podniky a také dokončení digitálního vnitřního trhu, zajištění neutrality sítí. To všechno je důležité k podpoře inovací. Ale jakožto liberálka jsem zklamaná, že se tato zpráva zaměřuje příliš na více regulace. Více regulace třeba pro takzvanou eh, ekonomiku sdílení, pro internetovou ekonomiku. To je jeden z eh, posledních eh, sektorů, který je i za krize stále vzkvétá. Nezapomínejme, že zastupujeme miliony zákazníků, ale také podnikatelů a kteří musí mít nezbytnou důvěru eh, v prostředí, aby byli ochotní se pustit do podnikání. Musíme vytvořit to správné prostředí, v němž mohou inovativní podniky vzkvétat. Potřebujeme eh, silný orgán dohledu nad hospodářskou soutěží, který eh, bude proaktivní a který se bude přizpůsobovat novým výzvám a rychle se pohybujícím trhům ekonomiky. Neměli bychom to jenom nahrazdit více regulacemi, které nakonec jen poškodí ty, kteří jsou nejvíce inovativní. A proto mi dovolte vyjádřit silnou naději, že i komise sdílí stejný názor stejně eh, spolu s eh, mými kolegy v této sněmovně. Děkuji, eh, paní Kalas. A teď eh, první řečník jménem frakcí bude pan Langen za EPP na dvě minuty. Děkuji, paní eh, předsedající, paní komisařko, pane zpravodaji. Projednáváme v této zprávě rok 2013, to byla doba pana Almuny a vy, paní Vestager, jste tady teď poprvé vystavena naší rozpravě. Já si myslím, že je důležité zmínit, že Evropská unie Eh, musí podle všech eh, smluv dělat hospodářskou politiku eh, s východiskem svobodné konkurence, svobodné hospodářské soutěže. To je třeba opakovat neustále. Komise má dalekosáhlé, dalekosáhlá práva, pokud je o kontrolu fúzí, po kartelu, kontrolu státní pomoci a to, aby zachovala čtyři svobody služby, tedy pohybu Eh, služeb, eh, zboží kapitálu a osob. Eh, chybí nám demokratická legitimita řady nařízení, pokynů. To zatím nebylo předmětem spolurozhodování. A to je velký problém vzhledem k té moci Evropské eh, komise eh, udílet například miliardové pokuty Microsoftu. Vzhledem k objemu těch eh, kompetencí musí tyto pravomoci být posíleny demokraticky. To je jeden z našich požadavků. Evropská komise v posledních letech za pana Almuny byla, myslím, příliš zdráhavá. Ehm, byly eh, definovány určité ehm, tržní podíly v telekomunikačním sektoru, ale Google, eh, tam se dlouhá léta váhalo. Eh, Fair daňová soutěž, to už se tady zmínilo, to je velice obtížné téma. Potom je tady otázka, do jaké míry národní úrady zodpovídají za státní pomoci. Já tady zmíním jenom Nürburgring, ten příklad znáte tam eh, údaje eh, příslušných členských států eh, byly základem rozhodnutí a ne nezávislý přeskum. Takže prosím, zkuste si na takovéhle věci dávat více pozor ve své práci do budoucna. Děkuji. Děkuji a příští řečník za SAD na dvě minuty pan Šáni. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt elnök asszony! Já um, <clears throat> ehm, bych um, rád poděkoval panu Messerschmittu, eh, paní předsedající, děkuji i stínovým zpravodajům, protože eh, jsme spolupracovali velmi dobře. Vycházeli jsme eh, z velmi odlišných pozic, ale přesto si myslím, že se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých kompromisů. Ve jménu své frakce bych rád také rád uvedl, že mě těší tato zpráva. Velice dobře eh, zdůrazňuje obecné eh, zájmy a toho, jaké jsou eh, služby pro obecné zájmy. Já bych rád výboru IMCO poděkoval za to, že digitální trh, že byl zde zdůrazněn digitální trh, protože si opravdu myslíme, že Růst eh, prostřednictvím inovací v Evropě eh, je tímto posunut vpřed. A děkuji, děkuji také za to, že tato zpráva nás eh, teď také obeznamuje se sociálními hledisky a proto si myslím, že je smutné, že Evropská strana lidová tyhle sociální ohledy z té zprávy chtěla úplně vyškrtat. To pro nás není eh, přijatelné. Ty by tam měly určitě zůstat. Máme tady problém, eh, tady bod 85, eh, který může být dezinterpretován. Zde jde o liberalizaci železničního provozu a zde to zní jako povinnost. Frakce SAD to vůbec nemůže podpořit. To byl takový liberální přístup a proti tomu jsme. A ještě jednou bych zdůraznil, že naše frakce Eh, si myslí, že je nešťastné, že se eh, v, tam také jednou zmiňuje konkrétní eh, firma. Děkuji a další řečník z EKR je pan Marek Josef Grubarčík. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych rád velmi srdečně poblahopřál panu Mestršvitovi k sepsání velmi dobré zprávy. Konkurenceschopnost je základním prvkem hospodářského rozvoje Evropy. Má to základní význam, pokud jde o ceny energie, které mají vliv na hospodářský rozvoj Unie. Velmi daleko se zde odkláníme od eh, volné soutěže a především o ceny energie, které máme v USA. Cena energie je dvakrát vyšší než v USA. Cena plynu vzrostla o dva půlkrát více než eh, cena v Americe, ale jsou země, jako například Polsko, kde plyn je pětkrát dražší než v USA. A to je velká brzda, která prohlubuje hospodářskou krizi Evropu, Evropy. A zcela nás nenaplňuje optimismem přístup Unie ke klimatické politice. Zachází s tím jako s ideologií a nenechává volné soutěži velký prostor. Pokud nezměníme politiku, tak vůbec nemusíme hovořit o konkurenceschopnosti Evropské unie. Děkuji a teď eh, další řečník z ALDE je pan Ramon Tremusaj Balcels. Dank, Frau Vorsitzende. Moltes gracias. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Jistě, že je tu příležitost eh, skutečně eh, bojovat proti oligopolům a oligopolistickým postupům. Vítám práci pana Messerschmitta, který dal dohromady mnoho eh, velmi podnětných myšlenek a spolupracoval se stínovými zpravodaji, nakonec dosáhl této dobré zprávy. Eh, to bylo 51 hlasů pro a pouze dva proti a doufám, že eh, toto hlasování z výboru se potvrdí i na plenárním zasedání zítra a že tím vyšle parlament znovu komisi silné poselství. A teda paní komisařko, pokud chceme za, zabránit novým eh, no, regulacím, musíme jednat rychleji. Já vítám vaše setkání se všemi stranami, včetně Google, abychom se na případ znovu podívali. Nicméně čas není neomezený a doufám, že rozhodnutí komise budou oznámena v brzké době, hm, možná ještě dnes, protože v tomto řízení proti Google Eh, se zapomíná na to, že mezi stěžovateli eh, jsou i americké eh, firmy. Některé z nich nechtějí napadat Google otevřeně, protože se bojí odvetných opatření, například vyloučení Googlem z výsledků. Eh, my jsme se setkali s několika zástupci obětmi. Oni potom za několik dní prostě zmizí z výsledku vyhledávání, což pro ně má obrovský negativní finanční dopad. Chci ještě jednou zdůraznit, že to eh, není nějaká válka amerických versus evropských eh, firm. Nejsem proti Google ani proti jiné firmě, jsem pouze proti monopolům. A Google má 90% podíl v některých zemích a de facto drží eh, tedy klíč k internetu pro eh, evropské malé a střední podniky a zákazníky. A preferenční zacházení není férový postup. Google nemá vždy ty nejlep, nejlepší volby eh, pro dobro spotřebitele. On si myslím, že Google bude reagovat pouze pod hrozbou pokuty nebo změny pravidel. Takže budete žádat, paní komisařko, Um, aby skutečnou důvěryhodnost, protože v případě, že chcete vyřešit tento případ, tuto situaci, tak musí, je potřeba být důvěryhodní. Modrá karta. Přijmete uh, modrou kartu, pane poslanče? Eh, Herr, 30 sekund. Pan Frunzulika, 30 vteřin. Mikrofon. Uh, you put the microphone on, please. Yeah, it seems it works. Sorry. Thank you very much, uh, Chair. In fact, I would like to ask... Děkuji. Eh, rád bych eh, položil následující otázku. Kolego, souhlasíte s eh, zahrnutím do této zprávy některých soukromých útoků na Google? I was asking you. Takže ptal jsem se, jestli souhlasíte se zahrnutím do těch soukromých útoků na Google do této zprávy. Souhlasíte s tím? To... Ne, ne, není, není to fiskální otázka, jenom chceme prostě rovné podmínky. V Americe jsou jiné eh, firmy, třeba Yahoo a eh, další, které konkurují s Googlem, ale v tomto případě to tak není. A pokud v příštích letech nic neuděláme, tak Google bude jedinou firmou, jediným podnikem na trhu. Není to tedy otázka daní. Pochopil jsem vás dobře. Je to otázka rovných podmínek. A ještě jedna otázka. Pokud je o Microsoft, tak tam byly uděleny pokuty. V roce 2004, 2007, 2009 tam byly pokuty uvalené na Microsoft. Proč nedala komise pokutu i Google? Dobře? Dobrá. Nyní na minutu 30 paní Palma López Bermecho za GUE NGL. Děkuji, paní předsedkyně. Ceníme si pozitivních bodů, které obsahuje tato zpráva. Stanovuje tam velmi důležité kritické body a priority při implementaci a nové orientaci politiky hospodářské soutěže. Odsuzují se zde pomoci bankovnímu sektoru a daňové výhody pro velké společnosti. Studuje se zde sociální dumping, šetří se sociální dumping v takových oblastech, jako je doprava a tak dále. Ale některé oblasti zde nebyly zahrnuty. Například to, jak je důležité mít eh, cíl vysoké zaměstnanosti, jak stanoví smlouvy. My jsme se zdrželi, protože zpráva by měla zajít ještě dále a říci, že politika hospodářské soutěže nemůže být beranidlem, které bude ničit veřejné služby, protože tím se brání rozvoji nejchudších regionů. Když se budou pouze uplatňovat principy volné soutěže, tak se bude, budou ničit pracovní místa a bude docházet ještě k větší koncentraci podniků jaké dochází v Evropě a v některých zemích obzvlášť, například ve Španělsku. My jsme předložili pozměňovací návrhy, protože chceme dát Evropanům příležitost k tomu, aby zjistili, zda Většinové podniky dávají přednost zaměstnanosti a veřejným službám. Jaký je jejich postoj naše stanovisko je jasné. Politika hospodářské soutěže musí chránit veřejné služby, malé a střední podniky a pracující před zneužitím ze strany velkých soukromých skupin. Děkuji. Děkuji. Další řečník je teď Michel Ramon za zelené. Tam dvě půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisářko, je velice eh, dobré, že nás teď posloucháte. Nejdříve poděkuji eh, pan, panu Šmitovi eh, za ten velký kus práce, stejně jako dalším zpravodajům stínovým. Myslím si, že jste se dobře popasovali vzhledem k názorovým rozdílům s tímto tématem. Chci poukázat na tři věci pro budoucnost eh, jsou určitě důležité, stejně i jako eh, pro minulost, tedy pro rok 2013, které se zpráva váže. Nejdříve agresivní eh, daňová soutěž je to tak trochu bizarní, že se tady dnes projednáváme v době, kdy výbor pro LuxLeaks zasedne poprvé ve 21 hodin. Eh, nevím, eh, jestli takovýto eh, zvláštní výbor místo vyšetřovacího výboru, který jsme chtěli až čtvrtina z nás se nazva podepsala, teď začne ve 21 hodin. Opravdu, jestli to o, o, o povídá těm našim úmyslům vyšetřování agresivní daňové konkurence. Myslím, že ne. Pokud jde o síťovou neutralitu, tak tam se říká, že je na nejvíc důležité, aby nedocházelo k žádné diskriminaci eh, datového eh, provozu na eh, síti. To je velice důležité, že se tam zmiňují začínající podniky v souvislosti s Googlem. Když vytvoříme síť, kdy za spoustu peněz se bude dát koupit přednost, tak zejména pro malé evropské podniky to bude mimořádná zátěž když váš kolega Ettinger, paní komisařko, teď eh, ochránce eh, eh, síťové, neutralitu, síťové neutrality nazývá Talibanem, tak to ukazuje, že v budoucnosti to nepůjde v komisi směrem k síťové neutralitě. Prosím, působte tímto směrem možná, že budete moci se k tomu teď nějak vyjádřit. Potom je tady třetí téma a sice energetika říkáme, že obnovitelné zdroje energie se musí eh, chránit, je třeba eh, eh, dbát o trvalou udržitelnost. Jak je to slučitelné s podvolováním atomových elektráren, které jsou povolovány daleko více, než které, které mohou dostávat po odporu státní pan eh, Almunia eh, řekl eh, i tady před posledním parlamentem, hm, že to tak nemá být. Já doufám, že je tady třeba jasně proti tomu vystoupit a doufám, že to politicky také prosadíte. Děkuji. A příštím řečníkem je Steven Wolf za FDD 230. Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropa umírá. Její lidé zápolí. Napříč tímto kontinentem jsou rodiny, které nemají co do úst, nezaměstnanost, lidé odcházejí, děti odcházejí a by si našli sami místo ve světě. A e, sou, hospodářská soutěž je e, nezbytnou součástí pro existenci malých a středních podniků, aby tito lidé našli práci, aby měli dost peněz ve svých kapsách, aby uživili své rodiny. Takže je vždy vítáno. Když vidíme zprávu kterou napíše někdo jako pan Messerschmidt, která opravdu zohledňuje takovéto otázky. A bohužel v této sněmovně, v této instituci podobné zprávy budou velmi často eh, přehlíženy a nemají žádnou šanci splnit cíle, které se vytyčily. Protože tato sněmovna a lidé, kteří v ní pracují, mají eh, pravidla, Eh, která určují korporace. Korporace mají tu skutečnou moc, eh, mají preferenční přístup ke komisařům a k uchu poslanců. Vidíme, jak jsou tady rozptýleně po, budová, po, po budovách, jak tady tak v Bruselu mají přístup k poslancům. Oni uh, mohou vytvářet regulace, která vytvoří silné bariéry pro malé a střední podniky. Podporuje to korporativismus, ne kapitalismus. Je to eh, prostě eh, nikoliv nesobeckost, ale eh, je pravý opak. Bonusy k, navíc k platům oproti těm, kteří se stěží snaží přežít. Je to nebezpečné místo, kde hospodářská soutěž lhává na všech frontách a žádná takováto zpráva nesplní cíl, který máme a to osvobodit lidi od chudobu, chudoby, kterou uh, trpí. Thank you, Mr. Wolf. There's a blue card. Děkuji, pane Wolf. Je na vás modrá karta od pana Jakovčiče. Akceptujete? So for 30 seconds, please. 30 sekund. Osim što, bi, osim što bih volio da kada govorite, a slažem se s vama, sa ljudima koji... Takže když eh, hovoříte, tak já souhlasím eh, s tím, že eh, lidé eh, zápolí a tak dále, ale rád bych se vás zeptal na něco jiného. Jakožto poslanec, jakožto svobodný muž, rozhodujete se sám nebo jste pod něčím vlivem? Je tu mnoha různých lobbystů, ale já osobně se vždycky rozhoduji sám za sebe. Já jsem vděčný za to, že máte svobodnou mysl a já jsem vděčný, že mám sám svobodnou mysl. Ale to, co jsem eh, tady viděl, jsou velké strany EPP socialisté, kteří hlasují v jednom bloku, někdy společně, ale prostě v jednom bloku. Eh, ta, ta vaše rozhodnutí jsou eh, vytvářena elitou vašich stran a to je diktováno korporacemi. Eh, čili svoboda ano, ale není tu svoboda v rámci vaší strany. A nyní paní Barbara Kapl za nezařazené minutu 30. Děkuji paní předsedající, eh, pane komisařko, pane zpravodaji. Eh, Konkurenceschopnost je samozřejmě eh, základním faktorem eh, eh, rozvoje v Evropě a dnes se na to zaměřujeme. Musíme se zaměřovat na to, na čem Evropa není nějak dobře. Evropa je v globální konkurenci. Uvedu vám příklady. Evropa má dvojnásobnou nezaměstnanost než USA v současné době. Za posledních pět let v Evropě zmizelo 6 milionů pracovních míst ve Spojených státech jenom milion. Energetické ceny v Evropě, to už tady dnes zaznělo, jsou u elektřiny dvakrát tak vysoké, v plynu, u plynu třikrát a čtyřikrát než v USA, nebo v Indii, nebo v Rusku. Daňová zátěž v USA průměrná eh, v, eh, pokud eh, k HDP je asi o 50% vyšší než v USA o 30% než v Japonsku. A proto není divné, když vám řeknu, že v oblasti výzkumu a vývoje máme propas 100 miliard dolarů každý rok ve srovnání s USA. Evropa zaostává u přímých investic. Máme obrovský Eh, pokles za posledních 15 eh, let i eh, máme problémy ve veřejné správě. Spravodaj poukázal na některé velice dobré věci, zejména na strategické periody, tedy priority pro tuto legislativu, a sice spravedlivé a jasné pravidla soutěže, nadřazenost národních rozhodnutí, boj proti kartelům a monopolům, boj proti, tedy, tedy reforma státní pomoci a jasná daňová politika a kdybychom se tohoto drželi, tak bychom tvořili takovou hospodářskou politiku. Řečnice byla přerušena. Příští eh, řečnice je nyní paní Esther Delange Lange na dvě minuty. Děkuji paní předsedající a děkuji také paní eh, komisařce za přítomnost. Samozřejmě eh, základní eh, věc je, že hospodářská politika není tady sama pro sebe, musí, přizpůsobovat, musí přispívat k ochraně občanů, spotřebitelů a k vytváření rovných podmínek. Ovšem, eh, když eh, vidíte, že jsou hospodářsky obtížné doby, tak členské státy eh, mají tendenci k poskytování státní pomoci, k stavění bariér a jsem velice ráda, že Evropská komise má pravomoci. To první, co by trpělo v takovém případě, kdyby se to neměly, by byly malé a střední podniky, které by nemohly eh, eh, mít přístup na velký evropský vnitřní trh a musíte eh, držet krok s dobou i digitální trh. Tam musíte také zajistit konkurenci a jít proti fragmentaci. Ehm, Eh, máme tady také eh, velké eh, podniky, které bojují proti síťové neutralitě a my musíme zajistit skutečný rovný přístup k, pro každého. Potom je tady nová ekonomika, eh, kterou tady vidíme. Když eh, eh, někde nastoupím do úboru, tak je to naprosto v pořádku. Někde porušuji zákon, ale většině evropských měst ani nevím, jestli se nepohybuji v šedé zóně. Bylo by dobré, aby Evropská mm, komise se kriticky zabývala těmito novými vývoji, tímto novým vývojem, důkladně se jim zabývala a vytvářela nějaké, nějak se k tomu stavěla. Konkurence na trhu musí být vždy v službách společnosti a já doufám, že tato komise na to bude dohlížet. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Aneli z DOC na minutu 30. Děkuji. A děkuji komisařce, že tu s námi dnes večer je. Často se říká, že politika hospodářské soutěže by měla vytvořit rovné podmínky pro všechny firmy bez ohledu na jejich eh, rozměry na jej a na jejich zemi původu. Ale těžko se lze představit rovné podmínky, když některým zemím se může agresivním způsobem dařit vyhýbat se daňové povinnosti. LuxLeaks ukazuje, jak se některým firmám eh, podařilo snižovat svoji daňovou zátěž skoro na nulu. Ne, že by byly účinnější, ale čistě umělými způsoby se jim podařilo ty daně snížit. Takže tady pak konkurence je jako uh, za, závod eh, na 100 metrů, kdy někdo prostě uh, může jenom jít a jiný má k tomu formuly. Eh, jsem ráda, že tato zpráva si také, také poukazuje na to, kde není hospodářská soutěž na místě. Vlády musí poskytovat infrastrukturu, která je nezbytná pro růst, ať už je to vzdělávání, zdravotní péči nebo kvalitní sociální bydlení, eh, kde trh selhal. Nemá smysl eh, mít rovné podmínky, když ten základ sám je nerovný. A e, pak je to také ta zásadní výzva, to jsou klimatické změny. Já doufám, že e, se nám bude dařit podporovat e, zelené projekty, protože jinak to nemá cenu. Je tu na vás modrá karta od paní Atkinson. Akceptujete ji? 30 sekund. The microphone on, please. Ani Doc, vy podporujete ovšem tedy Junkrův eh, kdysi ucelený program proti daně, ale on chce všechno sjednocovat. A teď je tu také transatlantická, uh, transatlantická smlouva. A víte, že například eh, já se omlouvám, protože jsem nachlazená, těžko se mi mluví, ale co vlastně chci říkat, že Guardian má sám nějaký trust e, někde, offshore v daňovém e, ráji. Myslíte si, že to, i tohle by mělo spadat pod tyto návrhy? Um, thank you and it's good to see you in the chamber. Janice someone else from the... Jsem ráda, že tu jste v sále. Takže za prvé, Myslím, že tady je trošku nějaké zmatení. Tuto zprávu eh, vypracovává parlament nikoli v komise. To je hlas parlamentu. Co si my myslíme o hospodářské soutěži. A jinak já nevím, co vy, ale já eh, navštěvuji malé a střední podniky eh, u nás doma velmi často. A oni jsou samozřejmě znepokojeni postupy těch nadnárodních firm, které pouze jenom převádějí své zisky někam jinam. Takže doufám, že eh, i vy se z toho to poučíte. Für zwei Minuten. Děkuji, ten, eh, teď mám Petersen na dvě minuty. My mother tongue. Děkuji a já eh, teď přejdu do mateřštiny. Já chci poblahopřát zpravodaji ke skvělé zprávě. Politika hospodářské soutěže to je klíčový, zcela zásadní bod pro Evropskou unii a pro evropskou spolupráci a také pro novou, novou Evropskou komisi. Vy sama jste za ní zodpovědná, takže toho musíte být, si toho musíte být vědoma. Hospodářská soutěž to je oblast, kde evropská politika přináší skutečně hmatatelné výsledky pro evropské občany. Takže je jasné, že Evropská komise musí mít své kompetence. Je také pozitivní, že zpravodaj zdůrazňuje, že Evropská komise musí mít k dispozici dostatečné zdroje, aby mohla plnit tyto své zásadní úkoly. A jsem velmi rád, že zpravodaj zdůrazňuje velmi důležitou roli Evropského parlamentu, aby Evropský parlament měl také více kompetencí. To vidíme v odstavci 104 této zprávy, že je zde demokratický deficit, který nemůžeme tolerovat. Já vám za to děkuji. Pan Messerschmidt nám tedy říká, že komise by měla mít více kompetencí, více zdrojů a Evropský parlament také více kompetencí. Takže já jsem šťastný, protože to znamená, že potřebujeme více Evropské unie a ne méně Evropské unie. To je přece jen změna v porovnání s tím, co říkala dřívější zpráva o hospodářské soutěži. Děkuji tedy zpravodaji a budu hlasovat stejně jako zbytek parlamentu. Ještě jednou blahopřeji a byl jsem rád, že jsem si mohl přečíst vaši zprávu. Eh, Děkuji, eh, pane Petersene, teď Markovali na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem slyšel několik vystoupení zde ze strany kolegů a velmi často tento parlament přijímá dobrá rozhodnutí, dobré zákony, ale jaký je potom problém? Na úrovni těch, kdo skutečně mají výkonnou pravomoc v této unii, to znamená rada a, a komise, velmi často nenaslouchá hlasu tohoto parlamentu. Takže se ptám, ptám se proč. Proč Juncker například je předsedou komise? Proč je předsedou ten, kdo praktikoval daňový dumping více než 15 let, vybudoval na tom bohatství své země. On zná všechny ty kličky. A my si složíme komisi, která za šest měsíců by měla dávat rady komu? Tomu, kdo zná všechny ty kličky a praktiky, jak se vyhnout daním. Parlament možná tedy pracuje dobře, ale bohužel komise a rada jsou eh, vydáni na milost a nemilost různých lobby a hájí zájmy ne občanů, ale velkého kapitálu. Bohužel tady jsou prostřed občané, kteří za to platí. Platí za to nezaměstnaností, zničením trhu, které byly založeny na malých podnicích, Velké nadnárodní společnosti mají sídla ve všech zemích, kde jim to vyhovuje. Musíte udělat něco, aby se to zastavilo, protože jinak se budeme muset vrátit k protekcionismu. Děkuji. Děkuji a teď Markus Ferber na dvě minuty. Děkuji paní předsedající, eh, paní komisařko, milé kolegyně a kolegové. Hospodářská eh, soutěž eh, je, myslím, jeden, eh, jedna ze základních složek našeho hospodářství a myslím si, že je dobré, že máme Úřad pro hospodářskou soutěž od doby římských smluv, která se stará, který se stará o to, aby Eh, taková eh, soutěž mohla probíhat. A vy jste převěla tuto čestnou roli, paní Vestager, a já vám eh, přičasnou ruku, o, když jde o to, abyste vytvářela spravedlivá pravidla a také starala se o jejich dodržování všemi účastníky soutěže o to, to nám vlastně jde, to musíme očekávat. Jsou tady velké výzvy, například v oblasti daňového práva, máme tady zvláštní výbor, Eh, jsme velice rádi samozřejmě, že komise eh, eh, tady chce provádět šetření celé řady členských států. Máme tady výzvu průlomu v digitálním věku, úplně nové požadavky, protože už není úplně jasné, kde se vytvářejí hodnoty, která pravidla je třeba dodržovat a proto si myslím, že tady je velká odpovědnost. Nechci jmenovat jenom Google, ale je tady celková ta výzva digitální práce. A samozřejmě také musíme dbát o to, aby eh, chom eh, eh, falešným pochopením hospodářské soutěže se v Evropě neoslabovali. Já si kladu otázku, jestli je moudré na řadě míst firmy, které se angažují v oslabování hospodářské soutěže, že potom nemůžou už potom eh, mm, mm, obstát v mezinárodní soutěži. Podívejte se na oblast telekomunikací nebo letecké dopravy. Eh, ta zpráva se věž, vě, věnuje těm problémům a já doufám, že ty věci, které zde zítra eh, schválíme, také komise zohlední při své práci. Děkuji a nyní Alessia Maria Moska na minutu 30. Presidente. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Politika hospodářské soutěže a konkurenceschopnost, jak jste zdůraznila, jsou základními hodnotami pro úspěch a fungování Evropské unie ve svém celku. Od jak živa jsou základním nástrojem k tomu, jak odstranit překážky pro volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu, a završit vytvoření jednotného trhu a také podpořit ochranu evropských spotřebitelů. Bohužel, v mnoha odvětvích jsou technické a normativní překážky, které jsou nevysvětlitelné a brání správnému fungování dynamickému, efektivnímu jednotnému trhu, který by byl schopen stimulovat tvorbu nových pracovních míst a hospodářský růst. Chci především zdůraznit důležitou roli Evropského parlamentu v uplynulých letech v této oblasti. Plány v oblasti hospodářské soutěže by do budoucna měly být vypracovávány v úzké spolupráci s parlamentem, tím, že bude formálně zapojen. Bylo by dobré, kdyby se rozšířil postup spolurozhodování, aby se posílila demokratická legitimita. Demokraticky. deficit je podle mě v této oblasti zcela nepřípustný a navrhuji, aby byl co nejrychleji překonán prostřednictvím meziinstitucionální dohody v oblasti politiky hospodářské soutěže. Neexistuje hospodářská soutěž bez transparentnosti a proto parlament musí být informován o pokroku vyšetřování různých praktik v oblasti daňových dohod, které provádí komise. Děkuji. Já vám také děkuji a další řečník je teď pan Stojan na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já plně podporuji návrhy této zprávy, které vyzývají komisi, aby analyzovala možné případy porušování práv hospodářské soutěže státní pomoci v případech, kdy se nějakým způsobem dávaly daňové výhody některým nadnárodním společnostem v některých státech. Vím, že Evropská komise již řeší eh, toto téma a očekávám, jaké budou výsledky. Kromě toho chci upozornit také na velké rozdíly v cenách u stejných druhů eh, léčiv mezi v různých členských státech. Tyto velké cenové rozdíly mohou skrývat eh, některé nelegální postupy, ať ze strany výrobců, tak i distributorů. Tyto velké eh, cenové rozdíly rovněž jsou dokladem eh, roztříštěného trhu s léčivy. Proto se domnívám, že by byla zapotřebí nějaká analýza komise pokud jde o trh eh, s farmaky v Evropě, abychom mohli identifikovat potenciální eh, otázky dominantní, zneužití dominantního postavení. Děkuji. Děkuji. Eh, příští řečník je pan Kofot na minutu 30. Mange tak, fru formand. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Rovná a Svobodná konkurence znamená, že spotřebitelé budou mít nejlepší prostředky, nejlepší zboží za nejlepší ceny. A to platí pro mobilní trh a digitální trh. V článku ve Financial Times vidíme, že nás čeká spousta fúzí. Evropská komise musí pochopit, že pro schválení těchto fúzí bude rozhodující cena, kterou zaplatí spotřebitel. Například v Dánsku jsou dvě firmy, které se chtějí spojit a já doufám, že komise zohlední to, co jsem právě řekl. Tyto dva dánské podniky, kolik procent trhu mohou získat než bude jejich pozice považována za dominantní. Základním kritériem musí být to, že se nezvýší cena pro spotřebitele. Je to pro vás přijatelné jako východisko? A ještě jednou děkuji panu Messerschmittovi za jeho zprávu, která mě překvapila i svým přátelským tónem. Já vám blahopřeji, pane Messerschmitte, chcete větší pravomoci pro Evropského parlamentu a přichází to od vás, tak je to zcela nečekané. Nevím, pane Messerschmitte, co to znamená. V každém případě já vám za to děkuji. Děkuji. A další řečník bude Georgi Zoskircos na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. vnitřní trh nebyl dokončen. A my se musíme snažit tedy dotáhnout to tam, kde to ještě nefunguje. A e, myšlenky pana Messerschmitta komise jdou správným směrem, jakožto e, poslanec Řecka. Musím říct, že struktura vnitřního trhu plní velmi důležitou roli e, z hlediska koncového výsledku. Nejenom Evropská unie, ale i vlády musí a mají povinnost zajistit, aby trh fungoval přímo doma. Jeden z důvodů, proč Řecku se tak dobře nedařilo, nebo proč tak rychle jsme se ne, nedostali z těch eh, programů přizpůsobení jako Irsko a Portugalsko, byl právě problém struktury trhu. Existoval silný tlak na snižování mest. Lidé často byli ve znevýhodněné pozici, ačkoliv jednotkové eh, náklady na práci se zvýšily o 12% a národní důchod klesl o 30%. Takže jde o to, jak v té ekonomice funguje každý jedinec. Je důležité, aby se nešířily dysfunkce. Pokud přijmeme správná rozhodnutí, jsem přesvědčen, že budeme schopni správným způsobem zasáhnout. Třeba ruský zemní plyn, který se k nám posílá jeden z nejdražších eh, v Evropské unii. Protože ten pokles těch cen se dostatečně nepromítá do snížení cen elektrické energie. Děkuji a teď tam je 30 pan eh, Frunzulica. Thank you very much, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, je mi nesmírným eh, potěšením, jak dopadly, dopadla jednání o této zprávě. Chci potrhnout zejména to, že se nám podařilo, aby ta možnost členských států organizovat veřejné služby podle vlastních potřeb, aby jí bylo to je něco, co je důležité pro naši socialistickou skupinu. A já jsem hájil silnější eh, roli Evropského parlamentu eh, při utváření naší politiky hospodářské soutěže s cílem eh, zvýšit tržní transparentnost, stabilitu a růst. Prostřednictvím této zprávy se přibližujeme dosažení základních cílů, jako je například zaručení Eh, řádné hospodářské soutěže a podrobení služeb všeobecného zájmu ehm, pravidlům eh, hospodářské soutěže, řešení eh, různých nekalých postupů a ne, po, skončit pomoc bankám a různé nelegální korporátní daňové postupy. Nesouhlasím se Ehm, zařazování, zařazování těch ehm, soukromých útoků na Google, ale podporuji, aby byla přijeta tato zpráva na plenárním zasedání. Next speaker now is Mr. Děkuji a teď David Kasa na dvě minuty. Grazie, signora President. Ujna ukolit nibda dan diskurs asil tijaj byli Děkuji. Chci poděkovat na úvod ehm, zpravodaji za veškeré úsilí. Je to velmi vyvážená zpráva. Účinná hospodářská soutěž je důležitým eh, katalyzátorem pro tvorbu eh, pracovních příležitostí a v roce 2013 hovořila zpráva komise o tom, že bychom měli dát více prostoru a podpory malým a středním podnikům. Malé a střední podniky jsou znevýhodněným sektorem Evropské unie, byly nejvíce postiženi ekonomickou krizí, ale lepší podmínky hospodářské soutěže jim mohou pomoci se rychleji vzpamatovat. Legislativa, která byla přijata k udělování veřejných zakázek může být rovněž velmi užitečná. Hospodářská soutěž je nedosažitelná bez eh, řádné informovanosti malých a středních podniků o všech změnách. Čili komise musí zajistit, aby všechna tato eh, pravidla možnosti byly přístupné malým a středním podnikům. Eh, komise musí připravit jasné pokyny pro podniky, o nových eh, pravidlech eh, přidělování, eh, udělování zakázek. Je to také, aby se přidělovalo více menších smluv, spíš než těch výlučných exkluzivních smluv pro velké firmy. Děkuji. Děkuji. A teď na dvě minuty paní Danuta Jazlověcka. Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně, dámy a pánové. Bez pochyby eh, politika hospodářské soutěže je jedním ze základů jednotného evropského trhu v Eh, podle eh, naší eh, smlouvy bychom měli neustále jinak co dočinění s hospodářskou válkou mezi členskými státky. Utrpělo by, celé, utrpělo by celé evropské hospodářství, proto ze spokojeností musíme přijmout deklarace komise v této věci. Členské státy budou určitě využívat všechny možné prostředky, aby posílili svůj Eh, svoji pozici na tomto trhu. Eh, minulý rok eh, poukázal na problém daňových rájů. Problém. Afera LuxLeaks ukázala, že některé státy, aby přitáhly investory nebo firmy, tak sami si navzájem daňově konkurují. Vidíme, že se jednalo o firmy, které přinášely stovky milionů eur zisku nebo vyráběly. Eh, a přesto eh, zde eh, tady i nabídka jednoho státu přinesla ztráty i jiným státům obrovské. Myslím, že daňová konkurence je, by měla mít určitý prvé konkurence a Evropská komise by ale měla mít nástroje, které by mohla odhalit nepoctivé praktiky. Také upozorňují na mechanismus bránící fungování jednotného trhu Teď se tady například eh, eh, objevily informace o obrovských různých eh, rozdílech v cenách plynu v jednotlivých členských státech. Mm, pokud někdo platí 308 dolarů za metr krychlový plynu a někdo o 28% více, tak není možná hospodářská soutěž. Není to dáno objektivními podmínkami, ale je to dáno jenom politickou vůlí Kremu. A proto eh, se eh, divím eh, tady, že tady někdo hovoří o sociálním dumpingu. Nebo když ho o tom hovoří, takže hovoří o energetickém dumpingu, když jsme se dávno bavili o energetické unii. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď dalším Řečníkem je jmenuji 30 pan Mono. Vážení kolegové, pokud eh, posuzujeme politiku podle jejich výsledků, tak můžeme říci, že evropská politika hospodářské soutěže minimálně selhala. Zmysly sice některé monopoly, aby se lépe prodaly veřejné služby soukromým zájmu privatizace zisku a kolektivizace nákladů. To nám přináší Junckerův plán a vaše nové pokyny, především v oblasti energetiky a dopravy. Bankovní sektor v Evropě, který dostal více než 2000 miliard eur za pět let, nadále nefinancuje reálnou ekonomiku. V oblasti nových technologií Evropská spravedlnost neukládá žádné efektivní sankce, jako je tomu v případě Google. Malé a střední podniky jsou pořád zapomínány, jsou pod tlakem velkých společností, velkých distribučních řetězců. Především kvůli kontrole. Komise pokud jde o e, dotace, tak není možné, aby členské státy podporovaly své strategické průmyslové sektory. Například e, ve Francii 400 miliard euro musel vrátit jeden podnik a tím pádem zkrachoval, například z Bruselu je třeba odstranit prostředky, nebo tedy překážky, ovšem výsledek je, že se hromadí bohatství v rukou několika málo na úkor lidu. I, uh, Dáváme se části každý I, eh, jeden řečník za každou skupinu a nedám slovo těm, kdo dnes již slovo měli. Eh, Romana Tomeč jako první na jednu minutu. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča, dragi kolegi. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Drazí kolegové a kolegyně, všichni jsme si vědomi toho, že politika hospodářské soutěže má zásadní význam pro oživení našich hospodářství, a to obzvlášť dnes, kdy čelíme mnoha různým výzvám, třeba nutnost uzavření dohod eh, s dalšími státy, dohod o obchodu. A ta nejdůležitější je mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Politika hospodářské soutěže je jediným možným způsobem, jak eh, ochránit naše spotřebitele a jak vytvořit eh, řádné prostředí pro všechny, včetně malých a středních podniků, které vždycky nejvíce odnesou změny v ekonomice. Je dobře, že e, komise plní aktivní úlohu při pozorování toho, co se v ekonomice děje a doufám, že budeme informováni o výsledcích této analýzy. Děkuji za slovo. Já vám také děkuji a teď e, paní Maria Klapíny na minutu. Děkuji vám. Paní komisařko, nepochybně chci poděkovat, eh, poblahopřát k této zprávě, která je vyvážena, ale chci upozornit, aby se dostalo ke sluchu paní komisařky následující věc. Jestliže potřebujeme politiku hospodářské soutěže, ale musí být spravedlivá. A eh, jak se na to díváte v dalším období? Je tu jednak jedna věc, která se týká těch skutečných politik, které přinesou praktické zlepšení v účinnosti eh, v tom, jak se zachází s malými a středními podniky na globálním trhu. Ale zdá se z toho, co slyším, že zatím neexistuje rovná konkurence mezi velkými a malými firmami. A má druhá otázka jak to je, pokud jde o vstup neevropských zemí na evropský trh? Protože tady je obrovská, často nerovná konkurence produktů, které nejsou podrobeny žádné regulaci. Pokud se nám podaří vyřešit tyto dva zásadní problémy, tak konečně budeme mít nějaké politiky, které mají, které mají praktický účinek. Děkuji. A nyní na minutu pan Angel Jambasky госпожо председател уважаеми колеги bych искal da pochválit paní předsedající vážení kolegové děkuji panu messerschmittovi za jeho přesnou a vyváženou zprávu. On se zejména věnuje malým a středním podnikům. A malé a střední podniky by měly být chráněny před konkurencí velkých podniků nabízejí eh, práci 65 eh, eh, lidí v Evropské unii, ale ve většině případů malé a střední podniky nemohou konkurovat velkým firmám. Pravděpodobně ta zpráva má určité drobné slabé stránky, ale ty nejsou důležité. V Bulharsku může kolikrát úrok z úvěru dosáhnou 50% a to si zasluhuje pozornost. Pokud je o ty další věci, jako je sociální dumping a kabotáž, tak tam jsem si jistý, že se to podaří vyřešit. Děkuji. Já vám také děkuji a nyní eh, pan Jarovčič, taky minutu. Sloboda tržišnog natjecanja, fair konkurencija su zaista temelji našega, naše politike. Volná, eh, svobodná hospodářská soutěž je samotným základem našich hospodářství. Ale v té, z této zprávy jasně vysvítá, že více Evropy je v tomto případě lepší pro, pro nás, pro všechny. Jde tu zejména o jednotný trh energií a jednotný vnitřní digitální trh. Byla tu zmíněna otázka Google a pozice Google na trhu. Máme jednotný vnitřní digitální trh. Digitální svoboda by měla být jednou z těch velkých svobod a tady začínáme s monopolem. Musíme přijmout dlouhodobá opatření, jinak to nebude dobré pro naše ekonomiky. Děkuji. A poslední eh, řečník eh, nezapsaný je teď pan João Ferreira také na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Je vhodné připomenout, eh, že ve jménu svatého principu volné hospodářské soutěže jsme liberalizovali strategická odvětví hospodářství, a to na úkor sociálního života. Všichni prý z toho budeme mít prospěch, ale vidíme výsledky. Liberalizace elektrické energie vedla k tomu, že vzrostly ceny energií pro podniky i pro rodiny. Zvýšily se ovšem zisky veřejných i soukromých monopolu u dopravy, liberalizace vedla k posílení monopolu. Máme šest podniků, které ovládají dopravu s cestujícími, osobní dopravu a zároveň v zemědělství dochází k velkému pokřivení hospodářské soutěže. Prakticky zde vznikají problémy pro intervence státu, ale dává se přednost velkým nadnárodním skupinám. Děkuji a teď má slovo ještě paní komisařka Vestager. Takže vám děkuji za rozpravu. Já myslím, že ukázala, eh, s jakou eh, hloubkou a odhodláním Evropský eh, parlament se věnuje hospodářské, politice hospodářské soutěže a pravidlům ve smlouvě Máme je tam a já se velice eh, vážím to, že Van Werner Langen říkal, že podle smlouvy tady eh, není eh, žádné spolurozhodování s parlamentem. Nicméně mohu sama říci, že dokud budeme mít tuto smlouvu a budeme podle ní pracovat, tak budu maximálně spolupracovat s Evropským parlamentem, jak při řešení uzavřených případů, tak při debatě o hospodářské soutěži, tak i Eh, při eh, debatě o některých politických návezích, které teď projednáváme. Za druhé, eh, jak říkal Morven Peterson, jedná se o kritický moment pro Evropskou unii, ale opět se ukazuje, že musíme spolupracovat velice dobře s národními úřady, protože v tomto vzájemném vztahu může vyřešit věci, které jinak nelze vyřešit. Například eh, v oblasti eh, potravin. Tam národní úrady eh, hrají velice silnou roli. Zároveň národní úřady ehm, nemusí mít žádné rozumné nástroje, pokud jde o velké korporace. A to je samozřejmě jedna z věcí, která se nám tady neustále vracela do debaty dnes večer. Sice jestli konkurenční politika s je dostatečně silná, aby mohla umožnit eh, malým a středním firmám se prosadit, použít své nadání, eh, eh, odborné schopnosti a zůstat na trhu. Já si myslím, že to ukazuje cíle konkurenční politiky. Nejenom je prosazovat, pro prosazování, ale proto, abychom umožnili lidem si volit a aby jejich podnikům se mohlo dařit. Pokud jde o ceny léčiv, a, a rozdíly mezi nimi. My jsme udělali sektorové šetření, respektive předchozí komise to udělala, pokud jde o pravidla v tomto sektoru a pravidla toho, jak se s věcmi nakládá, pokud jde o patenty. Některé ty věci se mohla možná přis neposuzují eh, eh, rozdílům v, dota- v dotování eh, cen léčiv v jednotlivých členských státech a budeme to samozřejmě sledovat. Děláme také následné zprávy každý rok v takovýchhle věcech. Daně jsou další eh, téma, eh, které bylo středobodem naší dnešní debaty. Já se samozřejmě vynasnažím a bych využila nástroje hospodářské politiky a otevřela případy tam, kde vidíme fiskální pomoc a kde se používají daňová rozhodnutí eh, k umožnění ne poctivé hospodářské soutěže, protože to je, myslím, základ eh, pro eh, naše eh, hodnoty hospodářské soutěže. Pokud je o energetiku, tak tam byla přijata celá řada rozhodnutí, která, myslím, vedla k tomu správnému cíli snaze o otevření našich trhů. Pokud poslední téma, a sice eh, eh, nerovnováha mezi kompetencemi členských států a společné unie. Například eh, pokud je o energetický mix, možná teď tady máme rozdíly mezi jadernou v v energetikou, ale je na členský, názorové, ale je na členských státech, aby si rozhodli o svém energetickém mixu. Je důležité, aby peníze daňových poplatníků se vynakládaly příliš zbytečně. A to je poslední věc a doufám, že v parlamentu, který tak pracuje na transparentnosti, si to budete váhat. Eh, u modernizace eh, státní pomoci eh, mnohem více klademe důraz na transparentnost ohledně používání peněz daňových poplatníků, tak by nejenom média, ale i občané mohli sledovat své peníze tak, aby se zajistilo, aby mohli politiky pohánět k odpovědnosti. Pokud jde o digitální trh, k tomu se ještě vrátíme, tak až začneme projednávat jednotný digitální trh a návrh, který komise poměrně brzy předloží. Takže vám mnohokrát děkuji za tuto debatu. Myslím si, že toto je velice dobré východisko pro naše budoucí spolupráci. Děkuji panu zpravodaji, stínovým zpravodajům, jakož i paní Kalas. Já také děkuji a, a nyní má slovo a zpravodaj Morten Messerschmidt zase na dvě minuty. Øh, paní předsedkyně, děkuji. Děkuji za všechny poznámky, které zde zazněly v rozpravě. Většina politických a polemických bodů, které zde zazněly, chci se zaměřit na následující. Zpráva je výsledek kompromisu. A obracím se i na své dánské kolegy. Když se předkládají pozměňovací návrhy, tak eh, je zákon politiky, že se tím může změnit smysl zprávy. Ano, já nechci, aby dva dánští kolegové mě zde říkali, že jsem se zcela změnil, že jsem převlékl kabát. To rozhodně není pravda. A pokud je o obsah, tak většina těch poznámek byla vstřícná a já za ně děkuji. Já jsem spokojen s tím obsahem zprávy. Tato zpráva se zmiňuje o celé řadě velmi důležitých bodů, jak kritických, tak i konstruktivních. Například, co potřebujeme k tomu, aby vznikl digitální vnitřní trh? Původně jsme nebyli tak eh, přesní, ale je nutné, abychom měli interoperabilitu. To jsou body, o kterých se zmiňujeme. Je zde perspektiva růstu, ale znamená to také, že komise na sebe musí vzít iniciativu v trhu nebo na trhu s digitálními službami i v dalších oblastech, které jsou zmíněny ve zprávě. A je to otázka důvěry a otázka angažma, jak už jsem říkal. Je jednoznačné, že k tomu budeme mít konstruktivní přístup. A teď se obracím k těm, kteří si vzali slovo. Ne, vždycky se všem líbí kompromise. I pro mě je to kompromis, ale kompromis nikdy nikoho neuspokojí úplně, ale nakonec jsou všichni v podstatě spokojení. Děkuji, tímto